Ladies and gentlemen, once more, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Buďte vítáni na odpolední část naší schůze, schůze podvýboru pro bezpečnost a obranu. Máme před sebou poslední bod pořadu jednání. Tématem tohoto bodu je záležitost, které se věnujeme neustále a sice bezpečnostní situace v Iráku. Je pro mě potěšení, že mohu přivítat mezi námi vzácné hosty, účastníky panelu. První paní Rosa Maria Gili, která je zástupcem vedoucího oddělení pro eh, země konference pro spolupráci v zálivu, Iráku a Jemenu. A druhým panelistou je pan Kava Hasan, který vede program pro Střední východ a Severní Afriku v rámci Institutu Východ-Západ. Dámy a pánové, Irák to je velice důležité téma z rozhodnutí koordinátorů bude následovat mise do Iráku během druhé poloviny tohoto roku. Je to tedy aktuální téma a bez dalších řečí předám slovo nejdřív paní Džili a potom panu Hasanovi. Prosím, paní Džili, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne vám všem. Dozvěděla jsem se, že někteří z vás zamýšlejí během roku navštívit tuto zemi, tak si myslím, že nejúžitečnější asi bude, když si s vámi uh, pohovořím o určité analýze bezpečnostní situace, v níž se Irák teď nachází. Asi nebudete překvapeni, že na konci z toho vyplyne víc otázek než odpovědí, ale já si myslím, že cílem by bylo, aby vy jste se pokusili najít nějaké odpovědi, až Irak navštívíte. Budu se soustředit na dvě hlavní věci. Budu definovat ty evidentní bezpečnostní výzvy, které v Iráku teď jsou, to je Daesh a také se budu věnovat dlouhodobějším výzvám. Musíme mít na paměti, že podle našich analýz Daesh je symptomem ale Daesh a jeho vznik byl podmíněn realitou v té zemi. A druhá věc je, že bychom se měli soustředit na to, o čem se domníváme, co jsou kořeny toho všeho. Mohu začít pozitivní analýzou v boji proti Daesh. Tady je důvod k mírnému optimismu. Dosáhlo se jistého vojenského pokroku. 40 území, které měl Daesh ve své moci v roce 2014, už bylo osvobozeno. V tuto chvíli máme jisté úspěchy. Osvobozeno je Ramadi, Faluja, Kajara, to je 60 kilometrů od Mosulu a tyto fakty vedou k těm úvahám, že možná je na pořadu dne e, útok na Mosul. E, vítáme spojené úsilí koalice, co se týká poradenských služeb a výcviku iráckých pozemních sil. To už nese své plody. Tohle bez pochyby je pokrok. Ten je široce uznáván a můžeme sdílet optimismus, že Porážka Daesh je v tuto chvíli otázka času. Otázka tedy zní, kdy. Samozřejmě, že dalším velkým krokem bude Mosul. Mosul to je bod, který souvisí i s těmi dlouhodobými bezpečnostními výzvami v Iráku, protože osvobození Mosulu bude zaprvé velkou příležitostí, protože toto město se dnes stalo už symbolem, ale bude to zároveň i velká výzva. A spoustu věcí, které se v Iráku v dlouhodobé perspektivě budou odehrávat, bude spojeno s tím, jak k tomu osvobození Mosulu dojde. Když hovoříme o osvobozování oblastí, tak se bezprostředně dostáváme k těm dlouhodobým výzvám. Jak jsem řekla, Daesh je v podstatě značka. Daesh ale prosperuje protože situace je taková, jaká je. Velká výzva teda tkví, tedy tkví v tom, jak se podaří Irák stabilizovat. Hovořím teď o osvobozených oblastech. Když eh, budu hovořit o těch osvobozených zónách, tak eh, tam máme před sebou ty dlouho a střednědobé výzvy. Máme osvobozené oblasti, které jsou velice rozmanité. Máme osvobozené území, máme osvobozené obyvatelstvo a máme osvoboditele. A osud osvobozených lidí a osvobozených území, to je největší politická bezpečnostní výzva v Iráku. Ještě jedna věc je velmi důležitá. Já osobně jsem tím byla překvapená, když jsem uh, byla v Sinžáru v roce 2014, bylo jasné, že bohužel, ale to se možná dalo očekávat, společný nepřítel vedl k určitému sjednocení, ale země, kterou s níž jsme se tam setkali, je země plná sektářského násilí a sektářských tenzí. Jsou to tenze sektářské, tenze etnické. Jsou to naprosto odlišné komunity a stále více dochází i k rozrůznění uvnitř komunit. To znamená nejenom v rámci celého Iráku, ale máme politickou krizi, kterou všichni vidíme posledních měsících. To všechno je důsledkem toho složitého vývoje. V tuto chvíli země potřebuje politickou stabilitu, protože eh, musí čelit zcela fundamentálním reformám, které se dotýkají samých kořenů stability to jsou ty podmínky, z nichž pak vyrůstají případně ty radikální skupiny. Když hovoříme o těch osvobozených územích, musíme také hovořit o osvobozených lidech. Všichni hovoříme o tom, že je třeba vyřešit otázku menšin, otázku sunnické populace. Musíme také řešit otázky, proč Daesh vlastně uspěl. Víme, že je to velice složité, pamatujeme si na situaci v roce 2014, jak to bylo s úlohou místní populace a Víme, že tam dochází k nejrůznějším animozitám mezi různými skupinami. Také jsem hovořila o osvoboditelích. Tady vidíme další zásadní bezpečnostní výzvu a to je fakt, že ta země je velice militarizovaná. Máme pešmergy, máme další frakce, máme kmenové milice, máme nejrůznější síly, které budou využity k porážce společného nepřítele, Daesh, ale až tohle jednou bude tak říkajíc vyřízeno a půjde o to, aby vznikla nějaká národní armáda, tak tohle bude jedna z nejdůležitějších věcí začlenit ty skupiny a zaručit dlouhodobou stabilitu. Skončím odkazem na to, co se Evropská unie snaží v této oblasti udělat. Jsme přesvědčeni, že se opínáme o jedinou možnou variantu a to je pomoc stávající vládě v jejím úsilí budovat stát. Jsme stále přesvědčeni o tom, že nejlepší variantou stále je teritoriální integrita země Snažíme se posílit ústřední vládu a podpořit regionální vlády ve spolupráci s centrální vládou a snažíme se všechny přesvědčit, aby společně budovali silný Irák. Potřebujeme opravdu silný stát, ale zároveň je potřeba vypracovat decentralizované struktury, protože víme, že budoucnost Iráku je možná pouze za těchto podmínek. Také si myslíme, že největší díl reform nebude nic snadného, to už jsem ostatně říkala. Je to velká výzva v současné situaci, protože opravdu se jedná o reformy, které jsou základem případného budoucího úspěchu. Snažíme se podporovat stávající vládu a opravdu se snažíme, aby vláda dosahla pokroku v realizaci reform. Jsme si vědomi toho, že věci nejdou z politického hlediska tak úspěšně, jako bychom si přáli, ale je nám jasné, že vojenské řešení nemůže být řešením dlouhodobým. To znamená, že se chceme podílet na reformách a Rádi bychom, aby v zemi došlo k širokému smíření. Jsme konfrontováni samozřejmě s tou složitou situací, v níž se musíme snažit eh, směřovat eh, ke smíření jednotlivých skupin. V tuto chvíli je v zemi přes 3 miliony vnitřních uprchlíků. V tuto chvíli ti lidé mají velké obavy, co bude následovat po případném útoku na Mosul. Teď jsem vám řekla své základní informace a jsem připravena odpovědět naše otázky. Now, Mr. Kavahasan. Děkuji paní Žili a teď dáme slovo panu Hasanovi. Dobré odpoledne. Děkuji paní eh, předsedkyně za pozvání na vaši schůzi. Dámy a pánové, po osobzení Faluji a také po obsazení letecké základny Kajara, která je 50 eh, kilometrů na jih od Mosulu, vstoupila válka proti Daesh eh, do velmi kritické fáze. Podle HIS Conflict Monitor 4. července 2016 ISI kontroluje přibližně 68 tisíc čtverečních kilometrů území v Iráku a v Sýrii. To je přibližně velikost Irska nebo eh, amerického státu západní Virginie. V roce 2015 ISIS eh, přišel o 14 svého území a v posledních šesti měsících eh, se to snížilo dalších 12 což je bez pochyby velmi dobrá zpráva a měli bychom to přivítat a oslavovat. Nicméně s tím, jak se připravují irácké vojenské síly na tu zásadní eh, bitvu o Mosul, tak eh, v Iráku pořád eh, přetrvávají velmi zásadní politické a vojenské problémy. Já vím, že bychom tady měli hovořit o bezpečnosti v Iráku, ale neměli bychom ztrácet eh, ze zřetele také boj eh, myšlenek mezi ISIS a zbytkem světa. Ty nedávné surové útoky v Bagdádu, ale také v Baládu, v Dace, v Istanbulu, to jsou všechno připomínky neústupnosti a odolnosti ideologie ISIS. Na to bychom neměli zapomínat v tom válečné, v té válečné řavě. ISIS sice přichází o území, ale zatím vyhrává tu ideologickou bitvu. Po vojenské porážce ISIS bude asi nej, za nejdůležitější, jak integrovat zpět vojáky ISIS, kteří pocházejí z více než 100 zemí. Brutalita a přetažlivost ISIS eh, není pouze iráckým nebo syrským problémem, je to globální problém. Globalizace ISIS by měla být eh, řešena globální solidaritou se všemi obětmi barbarství ISIS. Asi eh, nejsilnější eh, nebo nejpůsobivější vzkazy na sociálních médiích v Iráku po útoku na Karadu Eh, před dvěma týdny byl eh, vlastně nedostatek té solidarity eh, s obětmi těchto, těchto útoků. Dochází také k mm, porušování lidských práv mm, ze strany irácké armády. Bylo to například při osvobození Faluji a podle Human Rights Watch se eh, výsledky vyšetřování irácké vlády o eh, zneužívání civilistů během vojenských operací ve Faluji a já si myslím, že je potřeba, aby pachatelé těchto činů byli povoláni před spravedlnost. Je potřeba také zajistit eh, pomoc jejich rodinám. Jestli už potvrdil svůj útok na Karadu, Nicméně eh, to je ještě pořád důsledkem fragmentace a rozdělení iráckých bezpečnostních složek. V Bagdádu eh, tyto složky představují iráckou armádu, oddíly ministerstva vnitra, dvě zpravodajské agentury, dále jsou to ty lidové mobilizační síly, které mají eh, vojáky z různých oblastí země, kteří jsou rozděleny mezi různé velitele, kteří jim velí, ale potom jsou to takzvané občanské hlídky. A všechny tyto síly mají bránit eh, Bagdád, ale to, hm, že jich je tolik, tak se znamená, že se překrývají, vzniká chaos a e, nedostatečně se koordinují. To také eh, je, potom komplikuje situaci, když nějakému teroristickému útoku. Bezpečnostní situace v Kurdistánu je lepší než ve zbytku Iráku. Nicméně jsou tady také podobné strukturální bezpečnostní problémy. Přes eh, přísliby reform a eh, plánu kurdského vedení transformovat bezpečnostní eh, složky a pešmergu do profesionální a nestrané, nestraných oddílů, tak pořád tady jsou rozpory mezi stranami P, eh, KDP a PUK, což eh, je dostatkem politické vůle. Potom jsou tady eh, města jako Kirkuk a další sporná území mezi Bagdádem a Erbilem, kde například osvobozený Sinjar, kde ISIS spáchal genocidu proti Jazidium. A tady právě ty kurské strany KDP a PKK Eh, usilují o moc a mají spolu spory, což vede eh, eh, k mocenskému souboji, který dá traumatizuje komunitu jezídů. Tyto strukturální problémy komplikují život místním komunitám, jsou tady existenciální otázky, eh, které eh, by se měly řešit ještě předtím, než dojde k osvobození Mosulu. Kdo přesně bude kontrolovat eh, toto město, které síly by měly zajišťovat potom bezpečnost, kteří dárci by měli přispívat na obnovu a, a tak dále. To všechno jsou naprosto zásadní otázky. Za čtvrté, Toto rozštěpení eh, vojenských složek eh, je ještě komplikováno politickou fragmentací. Hlavní irácké komunity a strany jsou hluboce eh, rozděleny o budoucnosti Iráku. Politický systém, který se vytvořil po roce 2003 po pádu Sadama Husajna, teď kolabuje před našima očima. Jsou to místní komunity, které jsou rozštěpeny interně i externě interně neexistuje eh, koncensus o tom, jakou formu by iráckou, irácký stát měl mít eh, v období po porážce ISIS. Ani externě tady není eh, koncensus. Nedávno došlo také k přepadení iráckého parlamentu demonstranty, kteří požadovali provádění reform a přitom ještě se vede boj mezi eh, hlavními politiky šítských sil. Sunnické síly ty jsou eh, také rozděleny, také mají rozdělená názory na vizi po ISIS. A kromě toho je tady Ira, eh, pardon, Kurdistán, který se také nachází ve slepé uličce. Parlament Kurdistánu je úplně paralizovaný a stane se dokážou dohodnout na budoucnosti. Také se dokáží dohodnout na plánu tranzice do příštích voleb, které by se měly konat eh, v roce 2017, aby eh, byl zvolen nový prezident po Barzánem a také se nemohou dohodnout, jestli ten politický systém bude parlamentní, nebo prezidentský, nebo poloprezidentský. Přes přísliby kurdského vedení eh, provádět naléhavě reformy a řešit strukturální korupci, tak zatím nebylo podniknuto nic smysluplného. Za páté, vedeme k klesajícím cenám ropy. E, Vede také ke strukturální korupci, špatnému řízení, e, protekcionismu a tak dále, e, které se, kterými se Irák vyznačoval i za doby Sadama Husejna, tak teď se tady objevila nejhorší hospodářská krize od roku 2003. To samozřejmě má i dopad na vedení boje proti ISIS v důsledku toho má teď Irák obrovskou potřebu mezinárodní finanční pomoci, aby mohli zvládat eh, miliony vnitřně vysídlených osob a plánovat jejich návrat a integraci do společnosti. Takže pokud eh, i ISIS bude vojensky poražen, pořád to ještě neznamená, že ta budoucnost bude udržitelná a že ty problémy se sami od sebe vyřeší. Eh, iráčtí politici by měli přijít s nějakými inkluzivními řešeními, které by vlastně založily nový politický systém. Evropská unie by mohla a měla být relevantním aktérem v tomto procesu. Eh, jinak by měla podpořit Iráky v jejich boji proti ISIS a, a také podpořit vytváření nového Iráku. Evropská unie by se měla připojit ke Spojeným státům, k OSN a k dalším mezinárodním aktérům, aby vyjednali mezi Iráčany nový eh, politický systém, aby také přišli s novými politickými, vojenskými a hospodářskými iniciativami, které, by, které jsou zásadní a které si budou vyžadovat eh, přijetí bezprecedentních eh, vzájemných kompromisů. Nicméně tato podpora EU by měla být podmíněna, musí to se to opírat o dodržování základních demokratických principů, sdílení moci, mírový, mírové předání moci, když eh, skončí eh, dané volební období provádění reform, právní stát eh, a zákaz porušování lidských práv. Bez toho se Irák nezmění a zůstane stejný a ISIS by se jedno dne mohl znovu vrátit, možná ještě brutálnější a pomstechtivější. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát za velmi zajímavý úvodní příspěvek do debaty. Nemáme zde zatím žádnou žádost o vystoupení. Požádám kolegy, aby se rozmysleli své dotazy a jako první položím dotaz sama. Určitě platí, že je dobrá zpráva, že došlo k osvobození velké části území od ISISu nepochybně, ale jde spíše o geografické vytlačení ISISu ven z Iráku. Jak hodnotíte další vývoj? Myslíte si, že opravdu dojde k odstřihnutí možností financování fungování této organizace, že dojde k zničení její možnosti fungovat, nebo dojde jenom k přemístění do jiné oblasti, dál do Sýrie, Libie a tak dále. a položím dotaz na vás oba. Co si myslíte o možnosti irácké vlády, co se týče prosazování inkluzivní politiky, což je něco, co jsme žádali. V podstatě to zaznělo ve všech příspěvcích k tématu Evropského parlamentu všude zazníval apel na nutnost inkluzivnější politiky vlády. Došlo k neuvěřitelným zvěrstvům a nadále dochází. A tento výbor vydával svá sdělení po teroristických útocích. My se nevyjadřujeme pouze k evropským územím. Snažíme se ke všem těmto případům přistupovat stejně, to znamená, že provádíme hodnocení a takto jsme se i vyjadřovali k posledním případům a posledním událostem v Iráku. Ten skutečný boj probíhá, pro ně je to tedy úspěch. O to jim jde. Na druhou stranu ISIS a teroristické skupiny jsou nadále silné a v podstatě se ve svých krocích a činech mstí. Nepochybně zazní další dotazy. Možná si poslechneme ještě další dotazy. Prosím, pan Elár. Děkuji, paní předsedkyně. Já se jen chci ve svém dotazu zeptat na to, jak hodnotíte vy dva s odstupem představu toho, že jde o militarizovaný stát a hovořili jste o rozdělení vojenských jednotek v tuto chvíli, které bojují zdaž. Ale je možné, že dojde k úplnému rozpadu irácké armády, což bezpečnostní složky někdy sdělují, že strategicky už k tomu v podstatě došlo a určité složky z Iránu hlásí takovéto zprávy, že nejde jenom o šítské jednotky, ale obecně vojenské jednotky. Je tedy možné počítat s iránským vlivem a vlivem revolučních jednotek a ostrahy, že by se to dostalo zpátky do úrovně před válkou, jelikož oni v tuto chvíli převzali velení, není to úplně společné velení z toho, co jsme schopni my zjistit eh, ze strany Iránu, se zdá, že by zde tento vliv už nějakou dobu mohl fungovat a zde to vidíte jako realistickou možnost, že by třeba v, dalším roce se ty jednotky domobrany odebraly jinam a také Deši jako fenomén. Je to fenomén muslimského radikalismu. O němž zde hovoříme, ale já to srovnávám s prvním rokem okupace, kde byla generace těch, kteří pracovali pro Sadama Husajna a Deš byli v podstatě vojensky úspěšní, protože to všechno řídili bývalí sunníský eh, vojáci, takže když dojde k vojenské porážce Daesh, tak eh, co ta ideologická část celé věci? V ve zbytku světa vidíme vzestup terorismu. A co tedy s těmito jednotkami, které tam zůstanou? Bude to taková bývalá páteř celé této organizace, bývalí vojáci suniští v souvislosti s režimem déšť, tak si říkám, co z toho všeho zbyde. Děkuji. Pan Zemka. Děkuji. Děkuji za informace, které zazněly. Myslím, že co jste řekli, poukazuje na to, že boj s terorismem a boj proti islámskému státu přinášíš určité úspěchy. Já se chci však zeptat na obecnější otázku a poprosil bych o detailnější vysvětlení některých oblastí, které jsou pro mě důležité. Já bych rád navázal na to, co říkal kolega, který vystoupil přede mnou. To je naprosto zásadní otázka. Otázka kvality a kapacity a možnosti fungovat. Jak moc může fungovat irácká armáda? Situace v terénu vypadá takto. Několik let, řekněme 12 let, jsme sypali do této armády peníze. Peníze se dávaly do vybavení armády, výcviku armády a tak dále. A já se chci teď zeptat, co z toho zašlo. Já jsem pracoval v armádě a my v Polsku jsme cvičili jednu divizi irácké armády. V jedné fáze to bylo 10 tisíc osob. To jsou osoby, které jsou vybavené, podstoupily výcvik, což je vynikající zpráva, ale my potom nevíme, co se děje dál. Jelikož na papíře máme provedený výcvik deseti tisíců vojáků a pak se zjistí, že vlastně tyto osoby nejsou schopny chránit území vlastní země. Tak se ptám, jakou kvalitu vykazuje tato armáda? My se snažíme zrealizovat výcvik a stalo se, my jsme zrealizovali výcvik těchto osob, my jsme do toho vložili takové úsilí a oni potom pře- přeskočí barikádu a najednou je z nich náš nepřítel, takže na to se chce zeptat. Jaká je kvalita irácké armády, protože to je otázka zcela klíčová. Druhá otázka se týká severu Iráku, Nosu a dalších, které v minulosti byly stabilnější, více či méně stabilnější. Kurdové se vedli dobře sami o sobě, ale v tuhle chvíli tam máme určité základny islámského státu. A tak bych rád, abyste se vyjádřili k situaci na severu země. Jsou kurdové schopni získat autonomii? podporu, jsou schopni zaručit v daném území stabilitu, jelikož tam jsou i ropná pole zrovna v tomto území. To znamená, že je to území ekonomicky exponované. Děkuji. Děkuji. Prosím pana Freunda. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Je celkem zřejmé nám všem, kteří sledují zprávy z Iráku pravidelně, že tato země zaznamenává ohromný politický chaos. A pro obyvatelstvo je to ještě horší, jelikož obyvatelstvo trpí tím, že se mu nedostává základních výdobytků funkční a fungující vlády. A já bych ještě doplnil trošičku uvozovkách, že vlastně nevíme přesně, jak tato země funguje, jelikož se k nám dostávají jen ty špatné zprávy. Jen ty. A to platí nejenom v případě Iráku, ale to platí v případě událostí v řadě jiných zemí. Já vím, že když jsem se přestěhoval do Washingtonu, tak se mě přátelé ptali, Opravdu jedeš do Washingtonu? Nebojíš se, že tě tam zabijí? Tam je takových vražd? Jelikož to bylo všechno, co se kdy o Washingtonu dozvěděli, eh, vyjma tedy politických zpráv. To je můj příspěvek na úvod. Chci se zeptat na poslední šetření eh, zprávy předsedy výboru Čilkota, který vyšetřoval spolupráci bývalého premiéra Blaira se Spojenými státy a co mě na tom zaujalo, a já budu parafrázovat Tonyho Blaira, že Tony Blair říkal, že Irák je na tom mnohem lépe, než byl v době vlády Sadáma Husajna. A já ho nijak nekritizuji za to, že tohle řekl. Jenom by mě zajímalo slyšet eh, víc od vás, kteří máte mnohem víc informací. Je to platné vyhodnocení situace a samozřejmě, že my nevíme, jak to vypadalo před, eh, před tou dobou, jak vypadaly roky za vlády Sadama Husajna, ale zajímalo by mě, zda byste mohli z hlediska života obyvatelstva učinit jakési srovnání. Děkuji a prosím pana Náta. Děkuji, paní předsedkyně. Irán je klíčovou zemí eh, při boji proti islámskému státu. Ševal Haq z Bagdádu. Já jsem s nimi jel v listopadu a nebyl tam jediný voják en la realidad, no en la utopía. Nebyl tam u toho žádný eh, voják iráckých pozemních sil. Je to tak, že irácký stát eh, s fungující armádou, no všechny ty milice jsou takové odnože vojenských sil. Chceme-li tedy budovat Irák, Gelejman, Soliman, a další generálové, to jsou prvky potenciální stability. Bez nich by ISIS dneska byl už v Bagdádu? Otazník. Další otázka. Kurdové. Důležitá síla proti islámskému státu. Ano, opravdu. Já jsem byl v Kirkuku na jejich straně fronty ale Barzani tam skutečně provedl etnickou čistku. Tam došlo k čistce na těchto jezíckých a křesťanských územích. Chtěl to tam vyčistit v té oblasti kolem Ninive. Musíme být obezřetní, protože to je situace mezi Asiřany, Kurdy, Turkmeny a Araby. Jde tam o ty oblasti, odkud byly tyto, tato etnika vyhnány pod pláštíkem boje s ISIS. A irácké vojenské síly byly vybav, z nich nejlépe vyzbrojeny, vybaveny a teď je situace taková, že jsou v podstatě naprosto akce neschopné tam evropské síly podporují ty mimořádné jednotky, mimořádné zdůrazňuji. A tady se jedná o chybějící spojení mezi jednotlivými eh, zodpovědnými místy. Výsledek byl tedy na jedné straně bolestný, na druhý prakticky nebyl vidět. Ramadi, Fallujah, 6 až 10 proti jednomu ve vztahu k útočníkům, tedy v podstatě výrazná dominance. To bylo velmi těžké. A pak tam došlo i k podpoře ze vzduchu. To bylo přesně v té oblasti, kde je podpora ze vzduchu velice důležitá. Když se tedy podívám na toto vítězství, 5, 6, 10 ku jednomu byl ten poměr. A měsíce naprosté podpory ze vzduchu, tak to je opravdu velké vítězství, nebo jinými slovy vidíme, jak neschopná je ta moc jednat nebo vůbec být důvěryhodnou. Děkuji. Zdá se, že v tuto chvíli žádné další otázky z pléna nejsou. Nemohu si pomoct, ale co jsem slyšela pana Freunda, tak bych chtěla učinit jednu poznámku. Chci připomenout jednu zkušenost, kterou jsem udělala. Je to zkušenost z počátku 90. let. Mám dlouhé zkušenosti z hnutí, z hnutí Solidarita. Opravdu je to už tolik desetiletí. Došlo k tomu po těch zásadních změnách v Polsku, kdy Solidarita vyhrala, vyhrála. Tenkrát mě bylo dovoleno, abych jela do Bruselu a setkala se tu s kolegy odboráři. I když jsem si myslela, že jsem člověk, řekněme, s mezinárodním rozhledem, tak jedna z poznámek kolegů mě přece jenom vyvedla z míry. Byl to kolega, který hovořil o Sadámu Husejnovi, ten byl tenkrát ještě u moci. Uh, a kolega řekl, víte, on je horší, než býval Hitler. Víte, co pro Poláka znamená, když mu někdo řekne, že někdo je horší než Hitler? Že by někdo mohl být horší? No, já jsem z toho byla opravdu šokována, jak, jak vůbec může někdo něco takového říct. Myslela jsem si, že ten člověk není dost informovaný. Pořád si to pamatuju. To tenkrát řekl člověk, který měl jisté zkušenosti. Takže Nejdřív paní Gili, potom pan Kava Hasan. Máte prosím slovo. Děkuji vám za všechny tyto zajímavé poznámky a otázky. Já se pokusím na ně odpovědět snad na všechny. Začnu tím, co jste řekla vy, paní předsedkyně. Jaká je povaha Daesh? To, s čím jsme teď konfrontováni, je globální výzva. Daesh vznikl v Iráku, pak se přesměroval do Sýrie, pak se vrátil do Iráku, když tam byly příhodné podmínky a musím říct, v podstatě je to značka, není to nic jiného než značka. Stejně jako uh, značka, to může mutovat, eh, může se to proměňovat a to je ona výzva. Co se zatím skrývá, je ideologie. Já bych řekla, ideologicky je to tak, že oni se vydali určitým směrem, protože jim to přišlo úspěšné a přesvědčivé, ale pravda je, že jsou schopni se velice pružně proměňovat. Samozřejmě, a tím jsem začala v úvodu, že můžeme být se celkem jistí tím, že k porážce Daesh dojde, ale to nás nezbaví těch dlouhodobých výzev. Už to teď vidíme. Vidíme lidi, kteří říkají, že pokud se budeme soustředovat na Bagdád a pokud se jim podaří naraz zabít 230 lidí, tak ehm, to je velice pro ně úspěšné. Oni jsou schopní proměňovat svou strategii, prohrávají v té jakoby klasické válce a soustředí se na teroristické útoky. To je tedy realita a to je důvod, proč a proč je třeba vidět věci ve větším rozměru než Sýrie a Irák. My všichni musíme čelit tomuto globálnímu fenoménu. Pokusím se přeskupit ty otázky, zda je možný nějaký další jiný Irák s inkluzivní politikou. To je samozřejmě otázka i jaký byl Irák za Sadáma, před Sadámem a zda je realistické představit si tam nějakou fungující zemi. V mém postavení, kdy se věnuji této zemi, tak musím říct, kdybych si nemyslela, že ta možnost tady je, dělala bych něco jiného. To je ten pohled, zda sklenice je napůl prázdná nebo napůl plná. Já si rozhodně myslím, že je to možné. Ale je to ohromný úkol. To je důvod, proč se domníváme, že Irák to nemůže zvládnout sám. Souhlasím s kolegou, že musíme spolupracovat s iráckými orgány a úřady ale Irák sám to nezvládne. To je otázka kapacit, otázka vlivu, otázka mezinárodního tlaku, podpory, otázka pokračování aktivit nejrůznějších aktérů v tomto regionu, Jde o to, aby se na Irák nezapomnělo, aby nezmizel z pořadu jednání. Je to jedna z těch oblastí, kdy hovoříme o smíření, o inkluzivitě. My se domníváme, že je potřeba mít dvojí různý pohyb. Pohyb ze zdola nahoru, o to se snažíme podporou občanské společnosti. Co se celá ta léta v Iráku děje od roku 2014? To je polarizace společnosti. Tam se dějí hrozné věci, věci, které jsou bohužel součástí reality To jsou situace, které jsme viděli ve Faluji i jinde. To je věc, která nám dělá velké starosti, když si říkáme, co třeba přijde v Mosulu a tak dále. To je ten pohyb z dola nahoru. Ale něco takového by nebylo možné, kdyby neexistoval protisměrný pohyb z hora dolů když se podíváme na zveřejňování nejrůznějších prohlášení a tak dále, všechna ta prohlášení trvají na tom, že je třeba, aby všichni spolupracovali, náboženští, světští, vůdcové se musí podílet na celonárodním smíření. Otázka armády. To je opravdu zásadní věc a je to otázka víc než legitimní. Každý se na to ptá. V roce 2014 jsme v podstatě viděli, eh, že armáda se stáhla, nechala zbraně v Mosulu. To byla otázka, jak, jak něco takového je vůbec možné. My si myslíme, že to spojeno s politickou situací a s faktem, že v Iráku v podstatě neexistuje cosi jako pozitivní nacionalismus. Stát, který by měl nějakou důvěru a který by měl uzavřenou jakousi sociální smlouvu s obyvatelstvem. To je otázka motivace. Zatím ta vláda nebyla motivována. Ta armáda převážně šítská, pokud ne výhradně šítská, zatím neměla motivaci, aby její vojáci umírali za Mosul. Když se podíváme, že PMF je třeba lépe koordinované, tím, že zahrnou i další, ale v realitě PMF má možná lepší motivaci a to je přesně ten důvod. Potřebujeme více státu, abychom byli schopni znovu nastolit nebo nastolit uh, novou sociální společenskou smlouvu s obyvatelstvem a obnovit toho ducha pozitivního nacionalismu. Sever a situace v Kurdistánu. Už jsem řekla, jaké máme stanovisko a proč tomu tak je. My se nedomníváme, že v tuto chvíli kterákoliv z iráckých komunit by mohla eh, řídit stát nebo alespoň jeho část sama. V tuto chvíli jde o utváření koalic a společné budování státu. Důvod, proč se stalo v Mosulu to, co se stalo, je v tom, že to byl region, kde ústřední vláda od roku 2003 nebo možná ještě déle v podstatě nefungovala a byla to země nikoho. Podle našeho názoru Dlouhodobé řešení je možné jenom pokud se stát opět navrátí do těchto oblastí. Slyšeli jsme tolik názorů na případné rozštěpení země, konec existence Iráku a tak dále, ale štěpit tu zemi v situaci, kdy se shodujeme na tom, že ta fragmentace je už tak ohromná, fragmentace politická, ale i jiná, tak si myslíme, že kdyby k něčemu takovému došlo, mohlo by to vyvolat velice nebezpečnou dominovou reakci. Vliv všech aktérů v této oblasti. Pamatuji se, že někteří kolegové říkali, že Irán je všude v Iráku přítomný. Of, the organization in a way, of the, of the management of the organization of the different. A nyní bychom si také měli uvědomit, že pokud je tady stát, který má podobné zájmy, tak je to Irán. Všichni hlavní mezinárodní aktéři v tomto regionu mají určité společné zájmy, například ve stabilitě v Iráku. Dezintegrace Iráku není zájmu nikoho, ani zájmu Turecka nebo Saudské Arábie, nikoho. A měli bychom toho využít pro prosazování i našich zájmů. A neměli bychom se namlouvat, že to bude snadné. pořád si myslíme, že vedem k tomu, a pokud se nám podaří udržet Irák pohromadě, tak by to mělo být díky tomu, že se nám podaří sladit tyto různé zájmy. Myslím, že už jsem odpověděla na všechny otázky. Nyní má slovo pan Hasan. Děkuji za vaše otázky a komentáře. Byly velmi zajímavé, náročné. Asi nebudu mít eh, odpovědi na všechno. Jak už říká Rosa Maria, tak eh, možná tady vyvoláváme víc otázek, než jsme schopni odpovědět, ale taková je prostě v Iráku realita. Nejprve k té solidaritě. Solidarita je vítaná Měli bychom vyjádřit solidaritu s obětmi eh, islámského státu, ale měli bychom také nabídnout eh, společenskou solidaritu. Tady můžeme navázat vazby s těmi společnostmi. Například to, že se eh, drží minuty ticha za oběti útoků, jak, jak byly teď v Dáce nebo v Istanbulu. Iráku. To je dobré, stejně jako zbytek světa to dělá, když se eh, ty útoky dějí tady v Evropě, v Bruselu nebo jinde. A takové připomenutí těch obětí je mnohem silnější než nějaká politické nebo uh, vojenské kroky. Určitě z Iráku přicházejí špatné zprávy, ale já jsem původem z Iráku a já tam také vnímám i pozitivní vývoj, a to jak v Kurdistánu, tak i jinde v Iráku. Ale to samozřejmě je zastíněno tím každodenním, každodenní barbaritou z islámského státu. A to zastěňuje jakýkoliv občanský aktivismus v Iráku. Abychom několik dobrých příkladů, dobrých zpráv. Například při těch demonstracích při měsíce Bagdádu to některá média názorňovala, ať už místní nebo mezinárodní, že to e, byly demonstrace sadristů nebo přívrženců Sadryho. Ale to není všechno, byli tam e, lidé ze všech e, oblastí společnosti byli tam i sekularisté, lidé, kteří nechtějí mít náboženské zaměřený stát, lidé, kteří nebyli ideologičtí a ty pořád existují v Iráku, kteří říkají, že stát by měl být transparentní, že by měl fungovat eh, právní stát a stejně takže by měly být vždy eh, pohnání předpornost ti, kteří zavinili ten útok v Kanadě. Ale to jsou věci, které úplně eh, vidět nejsou. Hodně aktivistů, českých aktivistů je v Kirkuku, v Basře, kteří volají po právním státu, po reformách, které, kteří také vyzývají ať už širské nebo kurdské orgány, aby poskytovali a zajišťovali veřejné služby. A zase o tom se často nemluví, protože to zastěňuje ta válka proti islámskému státu týče armády a té souvislosti s Čilkotovou zprávou, a jestli Irák je dnes lepší, než tomu bylo před rokem 2003, Čilkotová zpráva vlastně nebyla vůbec předmětem žádné debaty eh, v Iráku před týdnem, když byla zveřejněna. Trošku se to zmiňovalo v médiích, ale v podstatě tomu nikdo nevěnoval pozornost. Iráčané už to přestalo zajímat. A neměli bychom eh, zapomínat, eh, že ta stabilita autoritativního státu je vlastně falešná, není to opravdová eh, stabilita, stejně jako tomu bylo v Asadově, v Asadově Syrii, platí pro Jemen, pro Libě, pro další státy. Měli bychom tady mít nadměrně romantické představy a naivně vnímat ten režim před rokem 2003. I za Sadama eh, Husejna tam byl terorismus, ale byl to terorismus státu. Teď je to mnohem složitější, vrstevnatější a islamský stát překonal ty předchozí vládce svou barbaritou. Oni vlastně redefinovali pojem násilí. A já úplně chápu ty, kteří říkají, že a na okraji bych měl říci, že jsem také viděl na arabské BBC eh, reportáž o tom člověku, který stvrhl eh, sochu Sadama Husejna v roce 2003 v Bagdádu a ten teď říkal, že toho lituje, protože eh, už není žádná stabilita v Bagdádu a zase já to úplně chápu a respektuji. Ale kdyby Saddam Hussein byl pořád u moci, tak jak by eh, Irák dnes vypadal? Bylo by tady více případů genocidy, chemické zbraně použity proti různým komunitám a rodina Sadana, Sadama Husajna, jeho synové nebo dcery by mohly vládnout další 40 let v Iráku. Takže to byla opravdu jenom předstíraná, falešná stabilita, neměli bychom mít přehnané romantické představy. Co se týče Kurdů na severu, tak eh, možná to bylo určitě nerozumí. Já jsem neříkal, že kurdové spáchali etnické čistky, ale Sinja, teď jezídové, jezídové co obětmi toho soupeření nebo boje mezi eh, KPD a KDT. KDP a TUK, pardon. To jsou kurdské strany nebo kurdské síly a ty spolu bojují a e, jezidové po té, co bylo souzeni od islámského státu, se teď zase ocitli mezi těmito e, armádami. Je potřeba mít e, nějakou inkluzivní vizi v té oblasti Xinjiang, jakože vizi budoucnosti Kurdistánu v Iráku. tyto strany by měly usilovat o usmíření a o nějaký kompromis a měly by také e, přispět k tomu hledání budoucího statutu Kurdistánu. Je možný jiný Irák? Alternativa mírového Iráku, a to říkám naprosto na rovinu, Eh, jsou desítky let eh, občanské války mezi různými komunitami v Iráku. Libanon v 70. 80. letech by byl nic v porovnání s tím, co by tady mohlo nastat. Vůbec teď nechci rýsovat apokalyptické scénáře, ale taková je realita v terénu. Taková je ta vojenská realita a žádná alternativa neexistuje, kromě toho, že je potřeba zapojit Iráčany do toho řešení a potřebují k tomu podporu. Žádnou alternativu to nemá. Je potřeba dlouhodobě jim pomáhat, tedy mezinárodní společenství musí pomáhat, aby vyvíjel tlak na Iráčany, aby hledali kompromisy. Hledně toho, jaký Irák chtějí mít. Podle mě není možné se vrátit k tomu politickému systému, který tady byl před rokem 2003. Co ale eh, se asi stane, podle mého odhadu, je možná federalismus, možná konfederalismus v Iráku. To je náročné, bude se vyžadovat náročná jednání, bude to také vyžadovat určité mezinárodní závazky a mediaci. Že Iráčané sami o sobě to nezvládnou. Není to jenom irácká otázka, je to mezinárodní otázka. Je to i v dlouhodobém zájmu Evropské unie tady zůstat součástí toho řešení a snaží se zprostředkovávat eh, mezi Kurdy, Araby, Sunity, Šíty, mezi těmi různými komunitami, které tady existují. Bude to trvat dlouho, nebude to jednoduché, ale nic jiného jako alternativa neexistuje. And talking about is another Iraq possible, I think... Ještě k tomu, jestli je možný Irák, eh, který by byl jiný, Iračané by se měli dohodnout na tranzici v těch příštích pěti až deseti letech. Narysovat ten eh, budoucí vývoj k tomu federalismu nebo konfederalismu a eh, teprve uvidí, jak ten model bude pracovat. Bude se to určitě měnit. Ale jsme si zastírat potřebu, že tady musí být nějaký plán tranzice na příštích pár let. Jenom bude potřeba hledat ty skutečné státníky, kteří jednají v zájmu eh, iránských, eh, iráckých občanů a teprve poté bude moci hodnotit ten vývoj. A to asi stačí. Možná, že ještě bude nějaká otázka. Pan Freund. Já jsem jenom chtěl něco vyjasnit, aby eh, nedošlo k nějakému nerozumění. Když jsem parafrázoval Tonyho Blaira, tak jsem rozhodně nechtěl implikovat, že měl, měl sympatii pro režim Sadama Husseina. Vy jste sloužil tu historickou analogii, já nevím, co k tomu vedlo přesně, ale rozhodně to jsem to neměl v úmyslu a doufám, že jste to tak ani nechápal. Já mám ještě jednu doplňující otázku, je trošku konkrétní. Na to vyplývá z mého zvláštního zájmu o toto téma. Je to otázka pro vás oba? Myslíte si, že během té tranzice v příštích pěti letech je nějaká šance, že by se, se mohli vlátit eh, křesťané, kteří byli masakrováni, hromadně utíkali? Přitom víme, že Blízký východ byl kolebkou křesťanství. Teď je tam menšinou, ale pořád to byla eh, ta oblast, odkud křesťanství pochází. A dlouhou dobu ty vztahy byly klidné, rozhodně to bylo vždycky klidné, ale v porovnání s tím, co se stalo v nedávné době, to je něco jiného. A myslíte si, že v před eh, blízké budoucnosti by se to mohlo nějak zvrátit? A nebo si myslíte, že to etnické čištění bylo v podstatě úspěšné? Thank you very much. Já děkuji. Návrat křesťanů a dalších komunit Zigis a jiných. Já vždycky, když hovořím se svými přáteli křesťany jezidy a dalšími, kteří utekli z Iráku a já jsem, když jsem byl zpátky v Kurdistánu, tak jsem se s některými s nimi sešel. Někteří z nich prostě odjeli a už se nechtějí vracet kvůli tomu, co se tam stalo. Jiní se vrátit chtějí za předpokladu, že v dané zemi bude fungovat dobré řízení a budou mít eh, své slovo v tom, kdo bude působit v samozprávě. Takováto kritéria ale naplněna v daný moment nejsou. Proto je zapotřebí, aby evropské instituce a kurdistánská eh, vláda trvaly na tom, že budou v zájmu návratu zajištěny určité podmínky, že se budou moci spravovat vlastní území, že bude kvalitní zpráva, eh, samozpráva a eh, státní zpráva. A realita je v tuto chvíli taková, že většina lidí se nebude chtít vrátit trvale. A ještě k otázce irácké armády a bezpečnostních složek. K tomu jsem se nedostal ve svém prvním příspěvku, takže bych ještě řekl, že ano, platí, že Irácká armáda se smutně zhroutila v roce 2014, to je pravda, ale zároveň se měla opět pamatovat. Určitě pokud jde o leteckou základnu, tak to je naprosto eh, nezbytné k tomu, aby bylo možné chránit jednotlivé části území. Existuje národní právo ostrahy území, které, což by mohlo být téma do debaty. Zákon o Národní gardě kde by se vytvářely místní provinciální eh, jednotky z obyvatel, které by tvořily tyto gardy. A to by i odlehčilo příslušně armádě. Já vím, že pan Nárce chce ještě ujmout slova. Děkuji. Já jsem v kontaktu se srskou a zjickou komunitou na severu Syrie a na severu Iráku a platí, že když se bojuje v jedné oblasti, tak obyvatelé danou oblast opouštějí. A když je možné se vrátit po skončení bojů, tak se obyvatelé vrátí první linii. A takto se to děje. A není vždycky možné se vrátit. protože řada dalších komunit, Jasity, Manšandžača a jiní, se musí znovu zpamatovat. A návaznost mezi Kurdistánem a severním koridorem Sinja je potřeba zajistit. Když se podíváte na tu mapu, ta kurdská komunita je na západě. Tam je v oblasti Kabány taková kapsa, kde se z, z, združují. A pak je tam oblast Kandarun. Máme eh, jednotky IPG, PKK, které zde strategicky působí. A když se podíváte na to, co dělají kurdistánští vůdci, ti tvrdí, že cokoliv osvobodili, takže bude kurdské území. To znamená, že si nárokují území až po Kurdistán. A to se týká i dalších komunit. Já se domnívám, že zde jasné přání Kurdistánu vytvořit etnicky čistou oblast. Tam, kam se vrací, kam přicházejí. Já domnívám se, že v blízké budoucnosti dojde ke střetu místo kurdským stá- mezi kurdským státem ohledně území, které nikdy kurdské nebyly, nebo byly, ale historicky a oni je chtějí zpátky. To znamená, získat tato území zpátky po arabské kolonizaci. Zde jde o Kakuk a další. Oni by rádi vyloučili nekurdskou komunitu z dané oblasti a to si myslím, že je eh, nebo bude zdroj dalšího konfliktu, další války. Díky. A děkuji. Myslím, že k tomu bude potřeba se vyjádřit. Možná oba dva panelisté se budou chtít vyjádřit. Děkuji vám, pane Narte. Já jsem si nejdřív myslel, že je zde nějaké nedorozumění. Když jste hovořil o etnických českách. teď tomu rozumím. V tom prvním příspěvku to nebylo úplně zřejmé, teď jste to vysvětlil, děkuji. A působí kurdové v, v etnickým v čistkách podle Human Rights Watch byly nějaké problémy a kurdské orgány se k tomu vyjadřovaly vzhledem k probíhající válce v dané oblasti. Ať už je pravda jakákoliv, a já jsem to říkal ve svém příspěvku, tak já se domnívám, že zde existuje potřeba řešení, ať už se dopustí etnický čistek kdokoliv, je to zločin. K tomu nesmí v Iráku docházet, ať už se toho dopustí kdokoliv, kurd, šíta nebo suny. Je to něco, co vede k posilování radikalismu a to je naprosto zřejmé, jasné, to je potřeba říkat jednoznačně. Pokud jde o k Musalu a v dalších oblastech, to znamená ta pokořená území, teď se vracím zpátky k tomu, co už jsem říkal, zde existuje potřeba vážného jednání mezi Bagdádem a kurdistánským eh, samozprávným zřízením spolu s OSN a dalšími, tak, aby se dosáhlo kompromisu, aby se zpracoval plán na další x let. Tímto způsobem je potřeba tuto otázku řešit. Děkuji a prosím paní kolegyně. Já bych ráda vysvětlila, že nejsme slepí. Samozřejmě, že máme informace a spoustu dalších údajů k tomu, co se v daném území děje. My jsme používali tyto informace a informovali jsme se vzájemně i s vysokou představitelkou. To je naše práce. Dim, diplomaticky to sděloval dochází k demografickým změnám. A proto hovoříme o odpovědnosti všech zúčastněných. A zde se dostávám k důvodu, proč tolik trváme na dodržování humanitárního mezinárodního práva a principů právního státu. My si uvědomujeme, že musí jít o volbu, kterou učiní tato země sama. Přechod k mechanismu eh, spravedlnosti, ten mechanismus musí Irák v budoucnu schválit a tohle schválení bude naprosto zásadní, proto by došlo k eh, usmíření. Víme, že to, co se děje v tuto chvíli v této zemi, je naprosto otřesné. Samozřejmě nemusíme být naivní, ale zároveň se musíme nadále snažit pracovat na tom, čem pracujeme. To znamená, musíme vysílat dál příslušné signály, musíme dál apelovat na jednotlivé vůči představitele, aby činili kroky. Co křesťané a další menšiny budou se vracet? Já si myslím, že je to otázka pro ty menšiny samotné, ale víme, že to je v tuto chvíli i problém pro bagdátské obyvatelstvo. Mně se někdo ptal, co bys udělala, kdyby byli v Bagdádu. A já jsem říkala, že je potřeba zůstat, kde jste, protože vaš, vaše země potřebuje. A ta stejná osoba se na mě obrátila za šest měsíců a říkala, já mám výzum do Německa, já pojedu, odjedu a už se nevrátím. Takže záleží na Situace na okolnostech a na naději. Zatím je naděje, že se situace zlepší a změní. A v tuto chvíli všichni budou říkat, že pojedou zpátky, ale v okamžiku, kdy pochopí, že země by se mohla propadnout do otřesné občanské války a já s vámi naprosto souhlasím, pokud by se to někde stalo a ubírali jsme se tímto směrem, tak by to dopadlo ještě hůř, mnohem hůř, než co se dělo v Libanonu, co se dělo na Balkáně, jelikož zde jde o různé zájmy a ty jsou v Iráku ohromné. Záleží na schopnosti iráckého lidu Záleží samozřejmě i na podpoře mezinárodního společenství. Ta mezinárodní společenství musí dávat lidem naději. Je ale zřejmé, že budou-li mít naději, tak řeknou tohle. A ještě bych řekla k tomu, jestli Irák je na tom lépe než před Sadámem. Já bych řekla, že pokud je nějaká naděje, tak a to bylo patrné i při posledních volbách. Přes, přeze všechno, co se stalo, už mají něco, co předtím neexistovalo. Je to sice v zárodku a ještě to vůbec nefunguje, jak by mělo, ale je zde určitý zárodek demokracie. To znamená, můžeme doufat ve změnu v nastavení demokratických procesů. A nám to ukazuje, že se věci mohou pohnout. A dochází k lepšímu sebe uvědomění a uvědomění toho, co v zemi nefunguje. To znamená, že se dostavuje i závazek eh, zrealizovat změnu. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, bylo to opravdu vynikající. Já vám mnohokrát děkuji. Budeme pokračovat v této debatě, až se vrátíme z Iráku, protože většinou to tak funguje, že po skončení mise probíhá briefing. A naše zájmy v Iráku trvají, zde nedojde naprosto k žádnému přerušení, ačkoliv my jsme kdysi žertovali, že mezinárodní společenství je schopno řešit vždycky jenom jednu náročnou záležitost najednou a bohužel v tuto chvíli je těch náročných záležitostí tolik. Ale přesto, přesto platí, že náš zájem na Iráku trvá. Děkuji mnohokrát za úžasnou debatu. Moc pomohly vaše příspěvky, díky nimž byla ta debata natolik fascinující. Děkuji všem kolegům poslancům za účast, děkuji našemu personálu a paní předsedkyně laskavě děkuje i tlumočníkům za náročné jednání. Děkuji všem. Končíme dnešní zasedání. protože poslední bod na programu je bod různé, k tomu zřejmě nejsou žádné dotazy, takže pouze sděluji, že 5. září nás čeká další zasedání a všem přeji krásné prázdniny, krásnou dovolenou a všechno dobré.